Dear colleagues, we can start our meeting today, welcoming French economy minister. Vážení kolegové, dovolte, abych tady dnes přivítal eh, francouzského ministra Michela Sapana. Děkuji mu za jeho účast a za přítomnost. Tady jsme velmi rádi, že s ním můžeme vést eh, ekonomický dialog Je to poprvé po přijetí nařízení o sexpeku a jeho přítomnost je tady velice vítaná. Jak jste také mohli zaznamenat, minulý týden v úterý Evropská komise ve své prognoze, jarní prognoze upozornila na velmi pozitivní vývoj eh, růstu HDP v porovnání s ostatními členskými státy A také poukázala na to, že snižování rozpočtového deficitu postupuje lépe, než se očekávalo. 2000. V roce 2014 to bude 4%, 2015 3,8%, zatímco předchozí eh, prognózy říkaly 4,3 a 4,1%. Takže v tomto smyslu možná tady nehovoříme ani o flexibilitě, ale o obezřetnosti. A čísla jsou eh, potvrzená, potvrzují deficitní strategii, která dostane deficit po 3% v roce 2017. Jak víte, na druhé straně eh, Francie eh, realizuje ambiciozní reformní program. Nyní předám slovo panu ministrovi Sapénovi, abychom si vyslehli jeho názory, samozřejmě k situaci ve Francii, ale možná také k širší eh, debatě o evropských, eh, nebo o vyhlídkách, eh, hospodářských vyhlídkách Evropy a problematice hospodářského vládnutí. Máte slovo. <coughs> Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, že jste mi předal slovo. Také jsem chtěl říci, že všichni budeme mít svou eh, příležitost, protože já jsem velice rád, že zde sedíme eh, společně, po mně toho poprvé, co se Francie zúčastnila takovéhoto dialogu v rámci nových eh, opatření. A já jsem velice rád, že takto mohu být mezi vámi a že si vyslechnete hlas Francie a je to velice důležité setkání pro mne, kterého si velmi vážím. Já si myslím, že je dobře, že tato schůzka se odehrává po roce. E, od té doby, co se ujala vlády e, francouzská vláda nová, a že zde může tedy, že zde máme zprávy mm, od ministra finance. Já jsem totiž mm, byl e, ministrem v roce 92-93, ještě předtím, než bylo eh, euro. A to bylo za doby Maastrichtu, takže jsem se mohl eh, takto eh, účastnit budování Evropy a také měnové hospodářské unie. Já respektuji princip, který zde platí a to, abyste také měli příležitost klást otázky a já budu velice rád, že na ně budu moci odpovídat. Chtěl bych uvést pár slov o francouzské situaci a také o situaci eh, Evropě, protože tu jsou rozdíly mezi členskými státy a také bych chtěl hovořit o globální situaci, protože tu jsou určité rozdíly také mezi eh, globální situací v Evropě a eh, jednotlivými členskými státy. Možná více než kdekoliv jinde se tady hovoří v této oblasti o kliše. A Kliše neznamená, že něco není pravda, ale je to obrázek, který eh, platí v určitém časovém okamžiku a pak už platit eh, nemusí. Eh, je zapotřebí tedy, abychom si udělali, mm, abychom vrhli větší jasno na to, jak vypadá situace Francie ohledně zadlužení a hospodářské situaci. Francie nyní můžeme říci, že dobře může čelit hospodářským požadavkům, finanční požadavkům od roku 2012 přijal se zodpovědnosti a e, usiluje o reformy, hluboké reformy, které jdou postupně a snaží se vyjednávat co možná nejvíce, protože samozřejmě podle mne nejlepší reforma je ta, která je e, vyjednaná, je tedy nesmírně hluboká, ale je dobře vyjednaná a je postupná tak, aby eh, se eh, zlepšovala jak ekonomická, tak finanční situace, aby všechno bylo patřičně zohledněno. Co se týče rozpočtových záležitostí, protože to je téma, které je eh, pro mne velice důležité a pro vás také, a byly vysloveny kritiky ohledně Francie ve finančních oblastech. Takže jsem chtěl říct, že v roce 2014 to byl rok pro Francii, kdy Francie dosáhla lepších výsledků, než, kolik, než jaké se očekávaly ohledně deficitu. To znamená, že to, co se mohlo očekávat, a kdo si mohl ještě v říjnu klást otázky ohledně toho, zda Francie učiní zadost svým závazkům na 2014, zda by se nemělo přejít k nějakým sankcím eh, kvůli rozpočtovým záležitostem ve Francii, tak nyní mohou být uklidněni eh, výsledky, kterých jsme dosáhli, kterých dosáhl, které konstatovali eh, nezávislé orgány. Situace se zásadním způsobem změnila nebyla ne, nebyla respektováno eh, kritérium nominálního deficitu. Takže nyní se ocitáme ve fázi v těchto letech 2015 až 2017, která se řídí tou linií, která byla stanovena komisí a radou. A eh, podle těch posledních předpokladů komise se hovořilo o 3,8 eh, veřejného deficitu a to je přesně to číslo, které jsme si stanovili také jako perspektivu a bylo to odhlasováno zákonem o eh, státním rozpočtu na rok 2015 a do roku 2017 eh, Francie bude procházet takovým vývojem, že by mělo dosáhnout 3% deficitu. A to na základě úsilí, eh, které je zaměřeno na naše rozpočtové výdaje. A rok 2014 byl lepší, než se očekávalo, a to bylo také eh, eh, proto, protože byl slabý růst, takže to nebylo jen lepším výběrem daní, ale díky tomu že v druhé polovině roku jsme se zaměřili na výdaje, eh, a to se nám podařilo ušetřit 6 miliard eh, eur ve veřejných výdajích. A eh, Máme tedy takový hospodářský a rozpočtový program, který je rozsáhlý, ale výborně zacílený. A to proto, abychom byli schopni také čelit situaci slabého růstu a podporovat růst protože kdybychom pokračovali jen tedy s šetřením, což je nezbytné, a snažili se snižovat deficit, eh, tak a náš celkový dluh, tak to nestačí, kdybychom nepozbuzovali zejména dnes eh, růst, protože dnes se jedná o velice zranitelnou fázi eh, ekonomického vývoje. Eh, musíme tedy podporovat růst, kdybychom tak nečinili, tak bychom nedokázali situaci ehm, změnit a musíme usilovat o to, aby ten, ten růst byl udržitelný, aby byl trvalý. Eh, Francie eh, možná více než jiné státy se zabývá eh, také otázkou zaměstnanosti. To je otázkou i pro jiné země, ale Francie na tom nesmírně záleží. Takže na základě všech to ukazatelů můžeme říci, že bereme velice vážně tyto závazky. Další kliše se týká Francie a reform, jak je tedy koná od roku 2012 jsme prošli v celé řadě oblastí různými reformami a posilujeme konkurenceschopnost podniků Eh, byla eh, stižena výdaji eh, různými těžkými, silnými daněmi, které zatěžovaly podnikání. A proto jsme vytvořili program v tomto průběhu 40 miliardového snížení tohoto daňového zatížení podniku od roku 2015. A už je to vidět, protože ta mm, marže podniků se zlepšila od roku 2010 a vidíme také, že tu je více nebo je tu podstatnější úmysl investovat eh, ohledně investic. Je tu více než 7% na rok 2015, eh, když zprůměrujeme tedy tu, tu, tu snahu investice ve francouzských podnicích. A eh, Samozřejmě, že ty investice záleží také na, na tom, jaká je spotřeba, eh, jaká je eh, ochota eh, na trhu ve společnosti. A vidíme, že tedy takto můžeme plnit očekávání nové komise, nového parlamentu. Evropské instituce také hm, žádají a volají po posílení investic. Další důležitá reforma, která se odehrává, se týká všeho, co, co se týká pracovního trhu, to je velice Eh, mě dobře, dobře známé téma, protože jsem pracoval jako eh, ministr eh, pro práce, pro zaměstnanost. Jedná se také o zaměstnance, kteří ztratili práci, jakým způsobem pomáhat. A, ale musí, musí se vytvořit takové podmínky, které by pomohly. Nyní budeme diskutovat v parlamentu o novém zákonu o pracovně právních stazích Francie tedy eh, provádí reformy, usiluje o reformy. Tyto reformy jsou eh, vyjednávané, jsou eh, postupné a jsou zaměřeny na to, aby byly udržitelné. Někdy se hovoří o Francii jako o zemi, která stávkuje, která je trápena sociálními konflikty já si myslím, že teď není ve Francii více stávek než v jiné evropské zemi, protože ve Francii je jasně patrný ten duch vyjednávání, snaha o, o dojednání eh, schůdného eh, řešení. Takže těch 20%, eh, 21% v zemích eurozóny je pro nás důležitý cíl a my s tím, my k tomu chceme spolupracovat. A chtěl jsem ještě říct si pár slov o tom, co je pro nás eh, tím nejdůležitějším eh, polem působnosti, tak za prvé, to jsou daňové záležitosti. To vám nemusím zde připomínat, protože to je určitě věc, eh, kterou znáte velice dobře. Co se týče trhu, tak co se Eh, co znamená konvergence na trhu, v bankovních záležitostech, v, pr, eh, v nákladech na produkci, na pracovní sílu. Eh, nicméně tu máme určité rozpory ohledně fiskálních záležitostí v jednotlivých členských státech, v tom, jak se řeší daně v jednotlivých členských státech. Ano, Eh, nejde o celkovou harmonizaci, ale měly by zmizet abnormální eh, eh, situace v členských státech, které poškozují celkově situaci. A toto je pro Francii velice důležité. Společně s Německem a s Itálií Francie usiluje na, o to, aby zde byly transparentní podmínky ohledně eh, daňových eh, rozhodnutí, eh, aby se tedy respektovaly hodnoty v jednotlivých členských státech. A to je pro nás velice důležité téma, ve které musíme dále postoupit. V tomto roce, já už jsem se mm, zaměřil na to, jak vypadala situace před předchozích letech. Bylo například v minulosti nemožné skoncovat s určitými škodlivými eh, praxemi, s určitými situacemi, ale nyní vidíme, že se daří pokračovat dál a už jenom opravdu posledních pár slov, eh, abych vám ponechal prostor k otázkám. V této naší práci eh, vyjednávání dialogu a evropského semestru, což je nepochybně velice užitečná a nezbytná práce, tak je zapotřebí abychom mysleli evropsky, abychom mysleli evropsky v souvislosti s rozpočtem, abychom měli evropskou představu o hospodářství, a abychom evropsky mysleli na reformy, na strukturální reformy, které jsou nezbytné e, pro Evropskou unii a konkrétně tedy v eurozóně. Tato eh, globální vize musí vyplývat eh, nebo musí, musí být následně aplikována v jednotlivých členských státech. V minulosti docházelo k tomu, a samozřejmě, že bylo zapotřebí jednat naléhavě, protože docházelo k určitým krizím nebo určitým konkrétně naléhavým situacím, takže se jednalo v jednotlivých členských státech a uvažovalo se, co má dělat jednotlivý členský stát. Neuvažovalo se už tolik o tom, jak jaký to má globa, globální dopad nebo jaký, eh, jaká má být představa a, a směřování eurozóny a Evropské unie. Proto my bychom se na to měli podívat globálně na eurozónu, jak chceme myslet na, na rozpočty v rámci eh, eurozóny. Je pravda, každá země je odlišná, každá země Eh, má eh, eh, své vlastní strukturální reformy, které provádí a musí provádět. Můžeme se podívat na celou situaci ze sociálního pohledu nebo z ohledu trhu služeb nebo v jiné mm, doméně celkově, takto bychom měli se globálně podívat na situaci a pak na základě toho eh, stanovit eh, eh, to, co je zapotřebí vykonat v jednotlivých členských státech a pak pustovat tedy zem mm, po jednotlivých členských státech a Francie opravdu s tímto, s tímto bude velice ráda dále pracovat, protože je zapotřebí aplikovat v jednotlivých členských státech to, co je dohodnuto globálně. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. A nyní zahájíme kolo otázek. Jako první Borchel Balc, prosím. Dank. Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo a vážený pane ministře. Já vám mnohokrát eh, děkuji eh, za vaši rozhodnost a odvahu eh, předstoupit před náš výbor jsem velice rád, protože na rozdíl od vašeho předchůdce se nám podařilo nalézt vhodný termín. Já bych se rád dotknul dvou témat. Za prvé, vy jste to zmínil na začátku svého vystoupení. Otázka francouzského rozpočtu. Pakt stability a růstu je nastaven tak, aby byla dosažena ve střednědobé lhůtě eh, vyrovného rozpočtu. Každopádně po několika letech s deficitem minus 2, minus 3 eh, je třeba, aby eh, následovala léta s procenty plus 2 nebo plus 3. Francie pokud jsem eh, si to správně přečetl, v posledních letech neustále je u minus 3 nebo 4 eh, v eh, rozpočtovém deficitu. A proto roste celkové zadlužení neustále. Brzy to, budou 100, to bude 100% HDP. Proto bych se vás rád zeptal, jak se chcete zase dostat pod těch 60% této úrovně předepsaných paktem stabilitu a růstu, jaká další opatření eh, má vaše vláda k dispozici? A druhá téma, a druhé téma, na které jsem se chtěl zeptat, jsou náklady na důchody. 40% vašeho hrubého domácího produktu e, jdou, jde na důchody a i e, tady je vidět trvalý nárůst. Další země v eurozóně i mimo eurozónu v EU se posouvají v posledních letech jiným směrem Eh, vzhledem k tomu, že reálný odchod do důchodu je u vás 61 let, tak je to eh, téměř nejnižší v eh, OECD a já bych se vás rád dotázal, jaká opatření plánujete proti tomuto trendu, protože jinak tady zatím číhá velké riziko do budoucna. Děkuji vám. Nebojte se, já vůbec nepotřebuji odvahu, abych eh, mezi vás předstoupil. Já jsem tady velmi rád. Eh, a jsem velmi rád tedy, že můžeme vést tento dialog a eh, odpovídat na vaše velmi náročné otázky. Takže velmi stručně. Francie udělala obrovský kus cesty při redukci rozpočtového deficitu. I Německo v určitém okamžiku muselo někde začít a vydalo se na cestu, která trvala mnohem rychleji. My jsme byli v velmi nepříznivých podmínkách eh, na začátku krize. Možná jsme eh, na tom byli ještě hůře než ostatní v tom okamžiku, kdy se ostatní rozhodli eh, snižovat deficity, ale my jsme byli už v mínusu tehdy. Takže udělali jsme obrovský kus práce, bylo to těžké, vzhledem k tomu, že velké země, jako je Francie, mají velké problémy, jak prosadit určité věci v této oblasti. Ale naší první prioritou nebo prvním požadavkem bylo, že chceme dodržovat ty cíle, ke kterým jsme se zavázali a které nám komise stanovila ohledně nominálního rozpočtu. A to zatím tak nikdy nebylo a už dlouhá léta a já věřím velmi hluboce v to, že se nám to podaří 3% v roce 2017, eh, to bude náš cíl. ale myslím si, že pod eh, pretextem těchto opatření bychom neměli ohrozit ten ještě křehký hospodářský růst, eh, který teď máme. Musíme ho podporovat, aby byl udržitelnější a silnější. Takže v tomto velmi citlivém období, kde dochází k obnovení hospodářského růstu, musíme dbát na rovnováhu mezi No, snahou omezit rozpočtový deficit, ale přitom podporovat eh, eh, hospodářské oživení a velmi opatrně dbát eh, na naše výdaje a na fiskální oblast. Možná, že v určitém okamžiku budeme muset jít o něco dál, aby se nám podařilo stabilizovat tuto situaci, stabilizovat zadlužení. My jsme pod 100%, nikdy to 100% nedosáhne a Myslím, že to se týká eh, i ostatních zemí. A ta druhá otázka, eh, které to řeknu velmi stručně. Za prvé, my teď provádíme reformu důchodového systému, která bude postupovat eh, postupně, takže ten věk odchodu do důchodu se postupně, tedy ten reálný věk se bude postupně zvyšovat, je, 60, je to 61 let v současnosti, přesně před pár lety to bylo 58. A také ve Francii máme jednu velkou výhodu, což je eh, relativně vysoká porodnost. Takže pokud dnes máme problém eh, s financováním důchodového systému, tak víme, že za 10, 15, 20 let těch problémů bude méně. A já vím, že to rozhodně tak není v ostatních zemích, což těm ty země nutí k tomu, aby byly velmi opatrné při zajišťování eh, budoucnosti svých důchodců. Thank you. Děkuji. Teď za SAD Eliza Ferreira. Děkuji, pane ministře, že jste přišel na náš výbor. Ale já budu mluvit eh, svou mateřčinou, tak si prosím nasaďte sluchátka. Eh, já bych uh, začala tím, uh, že uh, vám poděkuji a blahopřeji vám vlastně k úspěchům, kterých teď Francie začíná dosahovat v oblastech, které jste zmínil. Říkal jste nám tedy už některé konkrétní věci dnes dopoledne, ale pokud jde o roli Francie jako vůdčího státu EU, tak bych se vás ráda zeptala na to, co se Francie poučila z toho, co nedávno proběhlo, pokud jde o, pomoc e, při obnově celého projektu Evropské měnové unie. Vy jste už o některých aspektech té věze hovořil. My tady e, jsme proto, abychom se bavili o e, měnové unii. Co se Francie naučila ze svých vlastních zkušeností, co by nám pomohlo? Pomoci měnovou unii postavit na pevnější základy. Druhá otázka se týká eh, eh, Řecka. Eurozóna, eh, to vypadá, že se stabilizuje, odráží se ode dna, ale Řecko pořád představuje klíčovou otázku na radě a mě by zajímala zajímalo eh, stanovisko Rady k Řecku, jak to vidí. A potom za třetí eh, zdanění v Evropě. My tady v parlamentu máme zvláštní eh, výbor, který se zabývá daňovými rozhodnutími. A, jak by rada mohla pomoci, jak by Francie mohla a, přivodit vyváženější situaci ohledně daní v Evropě, jak můžeme pomoci s spoluprací na eh, radě. Tak, abychom eh, vytvořili systém, který by byl eh, příznivější pro naše občany. My chceme, aby občané přinášeli oběti a ono není dobré toto dělat, když jiné země provádějí agresivní daňové praktiky, které v podstatě je připravují o užitečné daňové příjmy. Děkuji vám za vaše odpovědi. Tři otázky najednou. Já začnu v opačném pořadí. Nejprve k tomu zdanění firem. Já chci říci, že Francie odhodlala s tím něco dělat. A podobně asi také Německo a Itálie a další velké státy, protože od roku 2015, aby to mohlo začít platit v roce 2016, je potřeba upřesnit tato pravidla, abychom zabránili abnormální škodlivé situaci Eh, je to důležité také pro společenskou soudržnost, protože je neúnosné, abychom my jako občané nebo podniky museli platit daně a potom byli svědky toho, že někteří tomu legálně unikají. Takže to je velmi škodlivé i eh, nejenom pro soudržnost, ale také pro hospodářství. Komise už tomu přiložila návrh a e, během e, léta bychom měli dospět k rozhodnutí a do konce roku bychom měli mít celý balíček, který by měl napravit e, tuto situaci agresivně daňového plánování. Co týče Řecka, tady Francie měla od začátku stejný postoj a dnes můžeme konstatovat, že kolem tohoto postoje se formuje řešení. Musíme si uvědomit, že tady došlo ke změně vlády, to je potřeba respektovat, je to demokracie, takže teď nemůžeme eh, říct, že se nic eh, nezmění v těch eh, meziinstitucionálních vztazích s řeckou vládou. Je potřeba respektovat legitimnost a rozhodnutí řeckých voličů. Nicméně musíme si také uvědomit, že Řecko je členem Evropské unie, eurozóny, její centrální banka je součástí Evropské centrální banky a musí tedy dodržovat eh, určitá pravidla a to je ten rámec té diskuze, ve které se teď nacházíme a já věřím, že eh, najdeme řešení, protože místo Řecka je samozřejmě v Evropské unii a také v eurozóně. Teď eh, k hospodářské politice. Já si myslím, že bychom tady měli udělat pokrok. Problémy, se kterými jsme se setkali v posledních letech, jak je možné ukázat na příkladu Řecka, je to, že tady máme problémy v rámci hospodářské unie, kde eh, jsou eh, nerovnováhy mezi jednotlivými státy, abychom se měli snažit je snižovat. A já si myslím, eh, že se nám podaří udělat velký pokrok, ale asi bychom neměli hned přistupovat ke změně smluv. Myslím si, že můžeme přispět ke konvergenci, jednak využívat stávající nástroje, různá eh, rozhodnutí, která eh, eh, musíte přijmout také vy a je to potřeba, aby rada potom mohla na to reagovat. A to celé je součástí debaty, která probíhá i na radě, která jde svým směrem, takže je potřeba v těch následujících měsících pokročit v otázkách zprávy Evropské hospodářské unie. Thank you. Děkuji vám. Ano, na tom opravdu pracujeme je velice eh, důležité eh, změnit přístup k této otázce. Takže děkuji Elize za tu otázku. A je tady teď pan Bernd Luke za ECR. Já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, že jste mezi námi eh, zavítal. Německo-francouzské přátelství historicky bylo srdcem evropského sjednocování. A už toho bylo hodně pozitivního dosaženo, vzhledem k tomu, že Německo a Francie měli takový pozitivní vztah, ale tento vztah eh, se v poslední době tak eh, trochu vyprázdnil. Předseda socialistické eh, strany je citován jako, že řekl panu Šojblemu, cituji teď, vytýká kontraproduktivní a nepřijatelnou nesnášenlivost vůči Francii. To jsou eh, témata, eh, která mezi přáteli eh, po dlouhá desetiletí by člověk neočekával. Důvod je, že pan Schäuble řekl, že francouzský parlament by měl být přinucen rozhodovat tak, jak si pan Schäuble myslí, že to je správné. Teď to opravdu je tak, že francouzská hospodářská a mm, politika přistoupila k rozhodnutím, která jsou na hranici toho, co je dnes v Evropě běžné. Podíl eh, eh, francouzských státních produktů, eh, výdajů na HDP je druhý, myslím, nejvyšší v OECD a podíl sociálních výdajů ve Francii na HDP je zcela nejvyšší v OECD. To obojí jde ruku v ruce s deficitem, který očividně francouzská vláda nedostává pod kontrolu. Můžeme tady samozřejmě pochopit, že je tady eh, přání donutit Francii k některým věcem, když člověk myslí, že je třeba v Evropě dosáhnout určité fiskální harmonizace. Otázkou samozřejmě je, jestli tohle eh, je slučitelné s představami o demokracii. Jestli každý národ v Evropě by neměl mít schopnost eh, přijímat rozhodnutí, která považuje za správné. Když chce eh, silné sociální zabezpečení, tak bude mít Eh, právo na eh, mm, pomalejší eh, růst a menší podněcování poptávky. Nemyslíte si, že by bylo důležité zachovat takovouhle formu francouzské národní suverenity a že toto je tak trochu v rozporu s tím, že hospodářské vládnutí v Evropě by teď mělo být v Evropě ještě víc posíleno a více eh, mělo ovlivňovat eh, fiskální politiku jednotlivých členských států? Eh, <clears throat> <laughs> Ale o tom Evropa je. My musíme každý ve své zemi dělat to, co je dobré pro každou z našich zemí a přitom dodržovat principy národní svrchovanosti, protože i to vyplývá z těch smluv, které nás všechny spojují i v otázce fiskální má, mají členské státy své kompetence, ale potom jsou tady jiné aspekty, tak eh, včetně rozpočtové, kde eh, jsou to národní parlamenty, které schvalují národní rozpočty. Samozřejmě, že dochází k výměně informací, k dohledu, což je normálně, pokud máme stejnou měnu, nebo pokud máme měnovou unii, tak to, co se děje u souseda, má dopady i na nás. A eh, my bychom měli dohlížet na to, aby to v Evropě dobře fungovalo. Je potřeba dodržovat pravomoci všech zemí a Víme, že rozhodnutí vycházejí od lidu a musí být eh, založené na soudržnosti. To, co my děláme ve Francii. A já eh, eh, nechci opakovat to, co jste říkal vy na úvod o tom německo francouzské přátelství. My to neděláme jenom z důvodu přátelství, ale protože je to dobré pro nás a protože, to ví, protože víme, že to bude dobré i pro Evropu. Já bych to neuděloval, je to dobré na stejné úrovni. To, že Francie je dnes v situaci, kdy dodržuje své rozpočtové závazky při snižování rozpočtu, je dobré pro nás, protože eh, Francie si nemůže dovolit neustále kumulovat eh, zadlužení a deficity, to by eh, se nám mohlo zkomplikovat v budoucnosti. Finanční trhy nám důvěřují, půjčují nám peníze Eh, víceméně za stejné eh, úroky jako v Německu a dalším zemím, ale tu důvěru si musíme zasloužit a musíme projevit také solidaritu, která je naprosto nezbytná. A řeknu to jinými slovy. Země, eh, jako je Francie, tedy druhá největší ekonomika v Evropě, a myslím, že s tím všichni musí souhlasit, má také svou roli, která vyplývá z její historie nebo z evropské reality. A jako taková má svou zodpovědnost vůči sama sobě, ale také vůči Evropě. A to, co jde mně, je to, aby Francie se zhostila těchto svých zodpovědností vůči svým občanům, to je moje zodpovědnost vůči mým voličům, vůči mé vládě a všem francouzským občanům. A já se chci postarat o to, aby Francie také dostala svým závazkům vůči Evropě. A tím se dostávám k otázce eh, dialogu mezi Francií a Německem. Už jsem v německém tisku četl různá prohlášení různých politických představitelů z různých stran, které možná nebyly úplně vstřícné nebo příjemné k Francii, ale to je také součást debaty. Je také pravda, že podobné věci si můžete přečíst ve francouzském tisku o Německu. Ale mohu vám říct si následující. Nic, kdy se nemůže nic v Evropě vyřešit, pokud eh, tady bude, eh, budou rozpory mezi Německem a Francií musí vždycky dojít k zblížení postojů eh, Německa a Francie. To je jedna podmínka. A druhá podmínka je, že toto zblížení postojů musí eh, zase být vyjednáno s ostatními, protože musíme brát eh, ohled na všechny země a na všechny národy v Evropě. Tolik tedy k naší zodpovědnosti a k německo-francouzskému dialogu. Já vycházím velmi dobře s Wolfgangem eh, Schäublem, přestože on někdy může eh, říct nějaký výrok, který může být považován za nepřátelský, tak my, když se spolu osobně bavíme, tak spolu vycházíme vynikajícím způsobem. Děkuji vám a teď eh, Cora van den Hoyten za ALDE. Thank you, Mr. Chair. Um, Pane ministře, my si velice vážíme, že jste mezi nás dnes přišel. Já bych eh, chtěla poukázat eh, na eh, otázku programu socialistické strany od pana Kompatadeliho, který jste také podpořil. Ten mimo jiné vyzývá k uvolnění rozpočtových pravidel a také k tomu, aby se z ECB stala opravdu banka poslední instance pro státy. Vy Uznáváte důležitost eh, v pravidel veřejných financí pro, eh, zadržení, pro udržení jejich stability v Evropě a eh, jste pro eh, eh, rozšíření těch stávajících pravidel nad eh, rámec těch stávající flexibility a myslíte si, že tento manifest, tento volební program ujistí další ženské státy o tom, že Francie je odhodlána vrátit deficit do slušného rozměru, do konstruktivní, dostat se k konstruktivní spolupráci s partnery v Evropě. A potom jsem se chtěla zeptat na ten balíček hospodářských reform, který předložila vaše vláda vláda, takzvaný eh, eh, Macronův zákon. Pan Macron eh, řekl, že několik extremistů v socialistické straně by nemělo dostat šanci změnit posun k hospodářským reformám. Souhlasíte se, kolegy, že toto je velice nezbytné, takovýto tvrdý přístup, na během implementace? A i když eh, liberalizace je možná pozitivním krokem eh, u pracovního trhu, jak eh, se stavíte k problémům, jako je vysoká daňová zátěž, zejména u pracovní síly, silné výdaje místních samozpráv, což také vede k zvyšování místních daní. Děkuji vám. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Děkuji vám za vaše otázky a děkuji také že jste tak eh, pozorně, eh, že tak pozorně sledujete interní debatu eh, v naší straně. Já vám slibuji, že budu pozorně sledovat debatu ve vaší straně a také budu velmi pozorně číst všechny texty, které vzniknou v rámci strany mezi členy vaší strany. To je velké uznání naší práce. Ale vtipky stranou, všechny vaše otázky jsou naprosto legitimní a já na ně rád odpovím. Francie společně s ostatními vytvořila rozpočtová pravidla, vytvořila eh, s ostatními také určitou míru flexibility, co se týká dodržování těchto pravidel. Francie je pro dodržování eh, těchto rozpočtových pravidel, ale s tou flexibilitou, která je eh, spolu s tím umožněna. A všechna rozhodnutí, která byla přijata komisí a radou ohledně Francie, Eh, teď mám na mysli to poslední doporučení, které rada přijala k, na návrh komise, tak to všechno bylo v souladu s pravidly. A víte, že to doporučení naprosto, je naprosto v souladu s rozhodnutím francouzského parlamentu. Takže to také odpovídá těm prognózám, eh, se kterými přišla komise, která, eh, která byla zveřejněna v pondělí nebo v úterý. A tam ta zhoda je absolutní. Takže z toho bychom měli mít radost a spíše než poukazovat na to, že o některých otázkách ještě probíhá debata. A k ekonomickým reformám opakuji, že jsou to reformy nezbytné pro Francii. Vy jste také hovořila o té vědecí době v neděli. Tam jde hlavně o turistické zóny, kde je evidentní, že turisté Eh, zase můžou eh, v neděli večer odjet nebo v pondělí se nakoupí někde jinde, když se nebudou moci nakoupit eh, v neděli. Myslím si, že je to běžné mít jakousi mezinárodní oblast, kde bude také možné nakupovat v neděli. Je to naprosto legitimní, je možné o tom debatovat. Ve Francii se o tom debatovala hodně a debatovalo se o tom také v rámci naší strany, na tom není nic zvláštního. Myslím, že bychom také měli využít všechny Eh, my jsme využili všechny ústavní nástroje, které jsme měli k dispozici. Eh, máme eh, tuto možnost, které říkáme 493 podle článku francouzské ústavy. Vždycky jsme ale měli většinu. U této otázky byly problémy se zajištěním jasné většiny, ale my jsme chtěli ten, tuto reformu prosadit, protože si myslíme, že je důležitá, protože když už přijdeme s nějakou reformou, tak to není proto Eh, že se nám to eh, jenom tak líbí, ale protože si myslíme, že je to důležité pro celou zemi a proto jsme tímto způsobem rozhodli. Děkuji za eh, Gue Dimitros Papandomulis. Děkuji, pane předsedo. Vítejte tady v Evropském parlamentu. Myslím, že nepotřebujete, aby vám někdo ukazoval cestu ale vaše výroky eh, byly ve smyslu spolužití v Evropě a toho, že bychom měli společně se dívat na sociální dopady prováděných reform. A musíme hlavně dbát na to, abychom nepodko- nepodkopali sociální soudržnost. jste hovořil o flexibilitě v rámci hospodářské unie. A já jsem si jist, že tato flexibilita nesouvisí pouze s velkými státy, ale platí také pro malé státy. Já jsem si velmi pečlivě poznamenal, co jste říkal, že na euroskupině v radě je důležité, aby by eh, bylo vyslyšeno přání řeckých eh, voličů, kteří chtěli změnu. Také to, že je potřeba dodržovat pravidla, na tom se asi všichni shodneme. Nová řecká vláda chce eh, dospět k tomuto kompromisu. Teď eh, se setkal premiér Cipras s předsedou komise Junkrem, aby našli řešení. A Evropský parlament v předchozím volebním období poukazoval na negativní eh, sociální dopady vyplývající z, refor, eh, z memoranda, které uplatňovala ta trojka institucí. A my tedy musíme vyslat jasný signál. Měli bychom eh, předjímat to, co se stane 11. května na zasedání Euroskupiny. to by eh, mělo urychlit eh, ten dosažený pokrok v posledních týdnech. Jak si myslíte, že můžeme vyřešit otázku likvidity, se kterou mají, eh, má řecká veřejná zpráva problém? A co vy osobně uděláte pro to, abyste přispěl k dosažení takového kompromisu? Děkuji. Já eh, začnu tím, eh, co jste říkal na úvod. Pravidla platí stejně pro všechny. Tak v tomto ohledu není žádný rozdíl mezi velkými a malými zeměmi, přestože některé státy jsou ekonomicky asi důležitější v rámci eurozóny a to, co se eh, odehrává v zemi, která představuje 21 celoevropského HDP, může mít také dopad na ostatní, ale mm, my si myslíme, že i to, co se děje v zemích, jako je Řecko, ohledně HDP, tak to má dopad na nás všechny. Eh, například to, k čemu došlo v posledních pěti, šesti letech, eh, pokles HDP, je eh, velmi bolestivé pro řecké občany a má to také politické dopady, jak jsme viděli. Ale pravidla s tou flexibilitou, která je v nich obsažena, platí pro všechny. Řecko je také teď ve zvláštní situaci. Řecko Eh, získalo podporu ostatních eh, členů eurozóny. Ta podpora byla velmi velká, protože to Řecko umožnilo přežít eh, ty poslední roky a, a splnit také určité podmínky nebo určité termíny, což se ještě ukáže v příštích týdnech a Řecko to podporu nebo solidaritu potřebuje i nadále. Pokud je tady solidarita, tak je tady potřeba dodržovat ta pravidla, která z toho vyplývají. A to jste říkal vy sám, že řecká vláda chce dodržovat tato pravidla. Já myslím, že to je přání řecké vlády. O tom jsem přesvědčen. Tato pravidla dodržet. A dovolte, abych vám ještě řekl svůj osobní názor na celou tuto záležitost a potom eh, ještě řeknu přesně, co si myslím o tom jedenáctém květnu, kdy má zasedat euroskupina, je evidentní, že tady je řecká vláda, která má většinu, která může měnit probíhající reformní programy, ale za podmínky, že to, co zruší, nahradí něčím jiným, tak aby tím bylo zajištěno, zajištěna rozpočtová rovnováha. Jsou to přece globální rozpočtová pravidla, která je potřeba dodržovat i přes ty různé změny. Je potřeba eh, dohlednout na to, aby ta podpora od Evropy eh, také podléhala těmto pravidlům. Ale to přece neznamená, že by ty programy v rámci, té provádí vláda, měly být neměné. Ehm, je možné je měnit, novelizovat, ale je potřeba to vždy eh, Eh, kompenzovat. Eh, je možné se bavit o mm, daňovém zatížení těch a o něch. A co se stane 11. května? Zatím eh, nebylo dosaženo dohody nějaké definitivní, ale mohu vám říci, že obecně sdělý názor je, že 11. květen bude dnem pozitivním. Bude to den, kdy se ukáže, že věci pokročily. A že tady bude už určitý náznak eh, řešení. Nemyslím si, že by eh, se mělo stát něco negativního, jak pro Řecko nebo pro Evropu. A já bych byl velmi rád, kdyby 11. května byl velmi pozitivní okamžik. Můžeme se eh, samozřejmě ptát, jestli tomu tak skutečně bude, ale myslím, že všechno k tomu směřuje a stane se to, že jak jedni, tak i druzí dospějí k kompromisu nejenom u těch probíhajících programů, ale také o těch následných opatření. Vážení eh, kolegové, mám ještě deset eh, přihlášených eh, zájemců o slovo. Kdybychom měli ten zbývající čas využít tak, aby všichni měli dostatek času, tak to může být jenom možné, pokud se všichni budete držet toho pětiminutového limitu na otázku a odpověď. A to platí i pro Evu Jolie. Děkuji vám, pane předsedo, a také vám chci poděkovat, pane ministře, že jste přišel mezi nás a přišel jste se s námi podělit to o své obavy. Já bych ráda lépe pochopila, jak vypadá stanovisko Francie ve vyjednávání s Řeckem. My si všichni uvědomujeme, jak významné je eh, stanovisko Francie a je tu celá řada eh, nejasností ohledně pracovního trhu. Eh, Cyprasová vláda navrhuje, aby se bojovalo proti podvodům a korupci. Nemyslíte si, že tento způsob je vhodnější k tomu, aby se nově eh, vyvážil eh, rozpočet, než ta změna, která je navrhována ve střednědobém horizontu. My víme, že přistoupení Řecka eh, k nebo tedy soudržnost Řecka s Evropou je velice eh, důležitá. A je zapotřebí být realističtí. Nemyslíte si, že země, která má špatnou zprávu po desetiletí a je nepochybně, eh, nechopně trpí korupcí, a že tu jsou tedy eh, rizika, eh, která ještě více eh, ovlivňují schopnost získat peníze z daní. Pak mám druhou sérii otázek, která se týká boje proti vyhýbání se daní a optimalizaci daňové, což je skutečně Eh, závažný problém jak v Řecku, tak v jiných eh, členských státech. Mám několik konkrétních příkladů. Jsou tu eh, například podniky, které neplatí v Řecku vůbec daně a, a které mají své sídlo uměle v Nizozemsku. Vy jste proto, aby eh, země, eh, aby nadnárodní firmy musely eh, vykazovat svou aktivitu a své zisky v jednotlivých státech, jak tomu je například v bankovních službách, jak je tomu u bank. A byli byste pro rychlou reformu směrnice o e, směrnici o e, zdanění, tak aby se e, ne, neumožňovalo takto vyhýbání se dvojímu zdanění, eh, které současně umožňuje eh, toto, eh, mm, tuto optimalizaci daňovou při fiktivním přesunu sídla do jiného státu. Minister, tak, teď po dvou minut, tři minutové otázce jsou dva minuty na odpověď. Já se budu snažit odpovědět velice rychle je to velice závažné otázky ohledně Řecka. Je to celá řada témat, kterým se věnujeme, celá řada různých návrhů, které přednáší řecká vláda, aby byla efektivnější výběru daní, aby měla spravedlivější eh, daně, určitě směřují dobrým směrem. Všechno, co má posilovat, pokud jsme říci, vytvářet takovou fiskální situaci, která bude Mm, eh, otevřená, eh, poctivá. A vy jste hovořila eh, o předchozí dohodě a to je, to je věc, kterou nerealizovala předchozí vláda. A nebyl opravdu důvod v tom bránit a jenom k tomu Nedošlo zapotřebí, aby naše, eh, naše administrativa spolupracovala s řeckou administrativou, aby mohla mít efektivní výběr a efektivní administrativu. Potom, co se týče pracovního trhu, eh, v návrhu eh, řeckém tam se navyšuje smík. Je tu ale otázka rychlosti tohoto nárůstu, tak aby, byla, aby se zlepšovala konkurenceschopnost řeckých podniků. Ohledně vyhýbání se daním a daňovým únikům, to nemusím připomínat, to je základní problém eh, dnešní doby. Francouz, Francie, Německo, Itálie, další státy eh, přijali velice jasné stanovisko. V roce 2015 se mít eh, jasné výsledky zaměřené na to, abychom v následujících letech už měli realizována tato opatření. Je zapotřebí posílit boj proti dvojímu zdanění a nyní eh, dochází eh, k těmto situacím. Vy jste to popsala ohledně Řecka, je, platí to i o jiných zemích. Je zapotřebí, abychom se s tímto vypořádali. Co se týče eh, vykazování aktivit v jednotlivých členských státech pro podniky, ano, je zapotřebí se tím dále zabývat. Děkuji eh, za pět minut. Eh, další odpověď a otázka kolega Matovany. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také, pane ministře, že jste přišel, abyste odpověděl naše dotazy. Já budu opravdu telegraficky stručný pracovní skupině pro eh, revizi řízení eh, to, co říká Francie, je pro mě eh, schůdný, zejména co se týče posílení mechanismu solidarity, větší legitimizace celého procesu. Ale v těch dalších bodech mi to připadá dost vágní, tam, kde se hovoří například o, o zjednodušení semestru, o posílení koordinace. V tisku se ozývá, že před tou radou 15. června Berlín a Paříž můžou předložit roadmap pro revizi hospodářského o eh, hospodářské zprávě a řízení. Eh, co se týče eh, francouzské francouzských změn, tak je možné, že by nebyly sladěny s těmi německými. A jaké tedy mohou být mezi nimi styčné body? A započítali se dopad na francouzský věřní rozpočet u možného odchodu Řecka z eurozóny? Co by se stalo, kdyby Řecko odešlo z eurozóny? Jaký to bude mít dopad? K té poslední otázce. Takovéto výpočty skutečně nemám, protože místo Řecka je v eurozóně a Řecko zůstane v eurozóně. Za prvé, protože je to hluboká vůle řeckého národa, je to vůle vyjádřena eh, řeckou vládou a většinou v Řecku a také proto, že dynamika Evropy eh, nespočívá v tom, že by se eh, snižovala nebo omezovala, ale naopak, že se eh, rozšiřuje. To je politická záležitost a jde o to, zda, zda toto tedy mm, přijmeme. A potom ta situace už se mění několik let, je tu několik různých mechanismů, které platí pro banky, ty pomáhají Eh, státům, aby mm, se mm, dokázali vypořádat s potížemi. Eh, výsledek, pozitivní výsledek mm, současného dialogu eh, spočívá v tom, že se nám podaří, aby Řecko zůstalo v eurozóně. Co se týče hospodářské zprávy a řízení, tak už jsem se o tom trochu zmínil na úvod. Je zapotřebí, abychom postoupili dál, abychom v tomto rámci stávajících smluv Eh, třeba, že jak opakuji, můžeme se na to podívat dlouho do živějším horizontu, eh, co všechno se dá ještě dělat se smlouvy, jak je případně eh, modifikovat. Ale my společně mm, v této iniciativě mezi Francií a Německem můžeme postupovat dál. Máme, ale jak opakuji, cíl mít globální pohled na rozpočet, na hospodářství, na finanční záležitosti a na společnost, a sociální záležitosti v celé Evropě. A pak tento tento globální pohled je zapotřebí zacílit konkrétně na jednotlivé členské státy. Thank you. Děkuji. Teď pan Mono. Oui, bonjour. Děkuji vám, pane ministře. Francia, eh, François Hollande měl eh, chtěl nulový deficit v roku 2010 a pak byl 3,8 eh, předpoklad na letošní eh, rok. 4 eh, miliardy eur chcete najít a pan Moskovicí na komisi říká, že toto je možné. Říká že zadlužení Francie je historicky nízké, ale pro tuto chvíli, i kdyby se zvyšovalo to zadlužení jen o 1 miliardu, tak to bude znamenat 10 miliard. O 1% tak je to 10 miliard. Eh, vy eh, nyní musíte eh, využívat tyto zásadní strukturální reformy, zlepšovat deficitní a zadluženostní situaci a za čtyři roky eh, více než 70 miliard stálo toto zachránění eh, eura a eh, je zapotřebí dělat další úspory, takže to jsem chtěla říct ohledně úspor. Dochází k socia, zostření sociální situace ve Francii, hovoří se o ekonomickém patriotismu. Pan, pane ministře financí a veřejných účtů, musíte najít Eh, řešení eh, té, eh, toho efektu sněhové koule a vrátit se k tomu, co zde bylo dřív za, sníž, za nižšího zadluženosti. Jakým zázrakem chcete vrátit 250 miliard zadlužení? a jak chcete reagovat na eh, skandály, které vyplynuly z LuxLeaks? Děkuji vám za konkrétní odpovědi. Vzhledem eh, k tomu obsahu eh, vašich otázek, nevím, jestli mi podaří na všechno odpovědět. Já nevím z toho vašeho vystoupení, jestli jste pro snižování deficitu, nebo jestli chcete proti tomu bojovat. A co se týče vlády, tak my jsme přijali rozhodnutí o tom, že provedeme Eh, seškrtání výdajů o 50 miliard euro v eh, příštích třech letech. To je eh, velký dopad, což nám umožní financovat naše priority školství, sociální zabezpečení, ale také naše vnější bezpečnost. A tyto úspory ve výši 50 miliard také současně povedou ke snížení daní. My snižujeme daně pro firmy, ale také pro domácnosti v tomto roce a také nám to umožní snížit náš deficit, protože o to nám jde především, abychom eh, dostali pod kontrolu naše zadlužení. Není to eh, komise, která by nám stanovila 4 miliardy úspor. To jsou eh, potřebné úspory, které jsme si my stanovili sami svrchovaně a o kterých hlasoval naprosto svobodně francouzský parlament. Je to 21 miliard, které se musí uspořit v tomto roce a to díky Eh, těm čtyřem, eh, které jsme získali. Není to součet, ale eh, je to náš jasný závazek vůči Evropě, ale také vůči francouzskému parlamentu. Takže to je přesně naše strategie. My jednáme ve jménu Francii, pro Francii, v evropském rámci, a to proto, že věříme v to, že to francouzský, pardon, evropský rámec je správný Zkuste se vypočítat, eh, jaké by to mělo náklady, kdyby Francie odešla z eurozóny. Pane ministře, vy jste eh, neodpověděl na moji otázku. Chci se vás zeptat, jestli provedete eh, daňovou kontrolu u těch velkých francouzských firm, které byly zapleteny do, skan- do skandálu LuxLeaks. Já už jsem na to odpovídal u dalších. Chceme, aby panovala transparentnost, protože transparentnost umožňuje, aby každá daňová zpráva se vyznala Eh, v situaci, aby znala reálnou situaci u každého podniku a na základě toho mohla vyvodit důsledky, které to má pro, své vlastní, pro svou vlastní eh, eh jurisdikci. Je potřeba eh, vědět, jestli ty firmy měly eh, nějaké daňové zvýhodnění. Eh, už vypršel čas. A teď Ernest De Delange. Yes, thank you very much. Děkuji. Dvě otázky na dvě minuty. Uh, a dostanete tři minuty na odpověď. U té globální debaty eh, k eurozóně jako celku, eh, což je něco, co eh, velice vítáme, i jak jste říkal. A mohl byste to si chcete globální debatu a potom to aplikovat na jednotlivé české státy. Znamená to, že pokud země jako Německo má vyrovnaný rozpočet nebo dokonce přebytek, tak je to v pořádku, aby ostatní šli přes 4%? Otázka. A nebo jak to vidíte, tahle globální debata k jednotlivým členským státům, nebo ta pravidla platí pro všechny z nás a budou platit pořád pro všechny z nás i po eh, té, co proběhne tato globální eh, debata. Jinými slovy, eh, těch 3% bude platit pořád pro všechny stejná rychlost. A potom druhá věc. Pokud chcete debatovat o, o e, eurozóně jako celku, tak to jistě nesmíte vnímat izolovaně. Nemůžete předstírat, že Evropa nebo e, eurozóna je nějaký e, ostrov nezávislý na zbytku světa. Takže Jaká je pozice eurozóny v globální ekonomice? Musíte vidět, že rychle ztrácíme konkurenceschopnost, jsme méně než 10% globální populace naše, eh, eh, náš podíl na globálním HDP je 25%, eh, ale dáváme 50% na sociální zabezpečení. Čili z menší populací a stále starší populací máme velkou část globální ekonomiky a globální ekonomické moci. Pokud si chceme zachovat šanci, že si něco takového zachováme, tak musíme být konkurenceschopní a inovativní. Další možnost je, aby eh, evropské ruce byly co nejlevnější jako čínské ruce, což nechceme. A když eh, nechcete být levný, musíte být chytrý, inovovat a být konkurenceschopnější. Jak se postaráte o to, aby eh, takováhle agenda se naplňovala jak ve Francii, tak v celé eurozóně? Děkuji. Otázka je sice krátká, ale týká se velmi obsažného tématu té první, první otázce, ano, tedy druhé otázce, musíme být inovativní, musíme být inteligentní, musíme být konkurenceschopní, protože eh, jde o budoucnost celého našeho kontinentu. A nejlepší způsob, jak pochopit eh, to, že eh, musíme vyřešit tyto otázky jednotlivě, ale i v rámci celé Unie, tak je si uvědomit tu globální dimenzi. Já když navštívím schůzku G20 nebo Mezinárodního měnového fondu, tak ten eh, největší problém celého světa je, co se děje v eurozóně. Proč je tak slabý hospodářský růst? Protože to má obrovský dopad na zbytek světa. A i ta velmi nízká inflace v eurozóně může mít eh, dopad na zbytek světa, takže celý svět nás sleduje. Nedívá se na nás ani tak jednotlivě, jako spíše na celek, jako eurozónu nebo celou Evropskou unii, a dívá se na váhu, nebo sleduje, jakou váhu má tato, eh, tento celek v celosvětovém měřítku. A je to jenom díky inovacím a inteligentním řešením, kdy si můžeme zachovat váhu v tom globálním systému, ale jde také o další aspekty, nejenom ty ekonomické, i politické, kulturní a tak jsou, provázejí eh, váhu eh, našeho kontinentu. Potom se zeptám na to, jak eh, můžeme tu globální vizi celé Evropské unie nebo celé eurozóny aplikovat na jednotlivé země. Myslím, že o to se snaží komise. Komise dnes Eh, začínám provádět eh, analýzu celé eurozóny eh, ohledně rozpočtu a na základě toho potom chce předložit doporučení jednotlivým zemím. A to i zemím, jako je Německo. I s Německem o tom se debatovat i ECB říká určité věci Francii stejně tak jako Německu. A to odpovídá tomu popisu, který jste tedy řekla vy, že je potřeba usnadnit investice v některých zemích a v jiných zemích je potřeba konsolidovat rozpočtovou situaci. Je to tato celková vize, která se potom eh, eh, dělí na ty jednotlivé státy a jenom díky tomu můžeme zajistit úspěch a prosperitu v eurozóně. A myslím, že jenom tak můžeme dostat eh, našim závazkům vůči zbytku světa. Hodně následují, hodně nám kladou otázky a Eh, celý svět chce, aby se nám v Evropě dařilo dobře a pokud, pokud eh, na tom jsme špatně, tak je potom celý svět nepokojen. V těch deset sekundách, které mi ještě bývají, jsem ještě pořád neslyšela, jak Francie chce zlepšit, nebo celá Evropa zlepšit svoji konkurenceschopnost. Takže možná, že jednou pan ministr bude muset se vyjádřit i k tomu, jak. Eh, dobře, já myslím, že Eh, odpověděl. Četla jste si prognózu z eh, komise z jara, kde eh, říká, se říká, že by mělo dojít k obnově hospodářského růstu. Mě by zajímalo, jak přesně to budou dělat ve Francii a proto bych byla ráda, kdyby se ministr jednou vrátil. Jakub von Weizsäcker. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Pan... Já budu mluvit německy. In the aktuellen... Eh, jsou eh, dobré důvody vzhledem ke stávající obtížné situaci eh, nalézt pragmatické řešení v Řecku. Jsou také dobré důvody v aktuální situaci být fiskálně pragmatický na nulové úrokové sazbě, což je velmi mimořádná situace, je velice eh, pozoruhodné, eh, nebo je velice dobré zkombinovat toto s eh, agendou zaměřenou do budoucnosti. Zároveň flexibilní zacházení s pravidly zásadně ovlivňuje důvěryhodnost stávajících pravidel a ukazuje jejich hranice. Klade se tedy otázka, jestli ty odpovědi, které jste naznačil u té strategie postupné evoluce pravidel, budou stačit na to, aby eh, se ty problémy dostaly pod, pod kontrolu a, a obnovila se celková důvěryhodnost architektury. Nebylo by eh, lepší se teď eh, vydat na cestu a prohloubit eurozónu hlubší změnou smluv, zejména tak, aby byla rozšířena demokracie v rámci řízení eurozóny. Co si myslíte o takové strategii? Děkuji za tuto otázku. Já vím, že byste klidně eh, je mohl položit i eh, ve francouzštině, protože francouzsku víte výborně a z Francii znáte skvěle. Já si nemyslím, že flexibilita při dodržování pravidel, protože ta flexibilita je součástí pravidel, tak si nemyslím, že by to mohlo ohrožit eh, naši důvěryhodnost. Já si myslím, že je to spíše naopak. Protože od loňského roku jsme eh, velmi eh, náročně snížili deficit, ale dělali jsme to také velmi pragmatickým a přiměřeným způsobem. A také tomu pomohla rozhodnutí ECB a díky tomu se Evropě daří lépe a proto si myslím, že jsme teď důvěryhodnější eh, v očích světa. Eh, v říjnu loňského roku, když eh, Mezinárodní měnový fond eh, prováděl analýzu rizik pro globální ekonomiku, tak na prvním místě byla eurozóna. A teď jsme tam byli před několika dny ve Washingtonu znovu a v rámci té analýzy se Evropa nebo krize v eurozóně ztratila z, tohoto, z té analýzy rizika. To právě proto, že jsme inteligentním způsobem přistoupili k dodržování pravidel Musíme jít ještě dál v té hospodářské měnové unii? Já si myslím, ano, měli bychom ji prohloubit. Otázkou je, jestli máme zajít až ke změnám smluv, je možno to uvažovat, ale v současném období si myslím, že by to bylo obtížné, protože by eh, tady mohlo být riziko, že by to zablekovalo některá prohloubení, která jsou nezbytná. Takže já mám dvě eh, eh, vize v různých časových horizontech napřed musíme pracovat v rámci těch současných pravidel, které máme. Musíme udělat ještě hodně, abychom eh, dospěli ke konvergenci jednotlivých států a potom ve dlouhodobější vizi můžeme začít debatovat o změně smluv, ale to nemůže uspět také eh, demokratické, v tom máte naprostou pravdu, že ty eh, demokratické aspekty jsou zásadní a nemohlo by to být akceptováno našimi voliči, dokud se Evropě nebude dařit lépe daňově a ekonomicky v oblasti zaměstnanosti. Takže naší první zodpovědností je dosáhnout tohoto, je eh, vytvořit tady eh, eh, atmosféru toho, že Evropa je schopná reagovat, je schopná zajistit řešení. Thank you. Now... or... Děkuji. A teď Alan Lamassur, předseda výboru. Tak se děkuji, pane předsedo já jsem velmi rád, že tady dnes máme tu čest mít ministra eh, financí Francie. Vy jste několikrát hovořil o zdanění firem. My jsme velmi rádi, že Francie přijala rozhodnutí například toho, že eh, u daně z finančních transakcí nebo u vlastních zdrojů nebo u harmonizace daňového základu eh, firem. Nicméně před několika týdny eh, francouzská veřejnoprávní televizi, televize oznámila, že některé velké francouzské podniky kontrolované státem eh, prováděly masivní daňové úniky, eh, například je to EDF, Renault nebo pařížská letiště. A mě by zajímalo, jak chce Francie získat důvěryhodnost v očích daňových poplatníků a svých voličů a také v Evropě vůči svým partnerům protože tyto podniky rozhodně eh, znamenají špatný příklad pro ostatní. Děkuji eh, za tuto otázku. Je naprosto legitimní. Eh, ta opatření, která byla přijeta, a nemějte mi to zazle, že vám takto odpovídám, tak to jsou opatření, která byla přijata již před dlouhou dobu, a protože už tady jsou tak dlouho, tak někdy Eh, mají vliv eh, na ziskovost daného podniku nebo daného odvětví. Chci připomenout, eh, že tato otázka se netýká jenom těch podniků, které kontroluje stát, ale tam, kde je přítomný stát, je akcionářem v Renaultu například stát má podíl, který umožňuje blokovat určitá rozhodnutí, ale rozhodně tady není většinovým akcionářem a v jiných podnicích také můžeme mít eh, ještě menší podíl. V okamžiku, kdy stát je jedním eh, z vlastníků firmy, tak se eh, vyžaduje v právní radě, ale také v dalších gremích, aby se všechno provádělo přihlédnutím k dodržování všech pravidel, aby stát mohl jít vzorem. Zástupci státu ve správních radách kladou otázky například o tom, kde jsou pobočky jaký je cíl těch poboček a pokud tím cílem je eh, zvýšit prodej, umožnit vstup na trh v dané zemi, podpořit eh, ty aktivity, ale pokud tím cílem je pouze hm, eh, daňový nebo daňové výhody, tak je potřeba si ne. Na to práce teď prochází. Teď prověřujeme všechny tyto situace začíná vznikat eh, seznam poboček těchto firm a já v tom budu neoblomný. Máte naprosto pravdu, musím být důvěryhodní a musíme ukázat, že chceme bojovat proti eh, daňovým únikům. A to se stahuje zejména na eh, ty podniky, ve kterých eh, má podíl stát. Maria Rodriguez. Merci bien, monsieur le ministre. Děkuji vám, pane ministře. Vítáme úsilí francouzské vlády Eh, znovu eh, posun toho procesu eh, v hospodářské a měnové oblasti. Jednou z hlavních věcí je potřeba mít rozpočtovou kapacitu pro eurozónu. A já se vás chci zeptat, zda francouzská vláda je otevřena této myšlence co si myslíte o úloze, kterou může mít tato rozpočtová kapacita? Podpora eh, strukturální konvergenci, eh, hospodářské soutěži, eh, základu společnosti a také ochrany členských států proti asymetrickým šokům. Tak to byl můj dotaz. Merci beaucoup. Děkuji vám, paní poslankyně. To je také složitá otázka, protože to vyžaduje rozsáhlou diskuzi v Evropském parlamentu eh, a v Evropském parlamentu, který se zabývá i rozpočtovým záležitostí, je důležité, aby se o tomto hovořilo. Když hm, se nad tím zamyslím, eh, tedy eh, trochu globálněji, protože chci hovořit i o té současné situaci, tak eh, ano, eh, vlastní zdroje, vlastní rozpočtové kapacity jsou nezbytné k posílení solidarity Evropě a také kromě jiného k potvrzení demokratičnosti eh, v Evropském parlamentu. A to je tedy perspektiva, na níž pracujeme. A kromě jiného 11 členských států nyní eh, pracuje na té daně z finančních transakcí, na možných využitích. A jedním z těchto využití je například, eh, aby to byl vlastní zdroj, který bude obecně pomáhat Evropě, globálně pomáhat Evropě, aby vedla solidární politiky eh, na svém území především a také na území jiných oblastí. Já jsem velice proto, aby Evropa měla svou schopnost být přítomnější, být eh, aktivnější v rozvojových zemích, zejména v rámci boje proti klimatickým změnám. Já si myslím, že to je naprosto rozhodující téma a také globální pro celou planetu. Je to téma, které je důležité a bylo by exemplární eh, pro eh, Evropskou unii. Na konci tohoto roku se bude konat eh, COP21 v Paříži, a e, je to tedy naše země, která bude hostitelskou zemí, proto je to důležité. A kromě toho je to důležité, e, že se jedná právě o tuto konferenci. Je to e, věc, ve které se Evropa může identifikovat, protože máme schopnost být inovativní a také finanční schopnost vytvářet a vést takové projekty, které budou umožňovat zemím, které se nyní potýkají s velkými problémy, aby se mohly adaptovat a e, také je tu věc globálně pro ekonomiku, abychom e, mohli rozvíjet e, různé aspekty týkající se Eh, ekonomik eh, a to tak, abychom ještě navíc eh, bojovali proti klimatickým změnám a oteplování globálnímu. Takže pak je to otázka v těch vlastních zdrojů, je zapotřebí uvažovat o těch rovnicích rozpočtových takovým způsobem, abychom měli dostatečně dlouhodobý výhled a dokázali dosáhnout tohoto kvalitativního skoku. Děkuji. Georgios Christos. Děkuji, eh, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu francouzskému ministru hospodářství, říká řečník, a, a rád bych a, eh, se zeptal na vyjednávání mezi řeckou vládou a euroskupinou. Zatím eh, se jejich výsledek interpretuje různým způsobem a samozřejmě to vyvolává eh, velký politický eh, zájem. Spousta lidí se domnívá, že celkově nelze stabilizovat Řecko, jiní vybírají peníze z řeckých bank a tak dále. Takže o čem přesně eh, jednáte na euro, eh, na eh, euro skupině? Bavíte se o stávajícím programu a těch zbývajících čtyřech měsících, na které byl prodloužen v únoru, anebo se bavíte o požadavcích řeckého státu léta 2015 a 16 A jste, eh, nebo navrhujete, zaplnění eh, té eh, finanční, toho finančního propadu, který bude letos a příští rok. My bychom to všichni rádi věděli jako politici, ale samozřejmě také i jako občani, protože z vašich odpovědí si můžeme vyvodit závěry ohledně financování řecké ekonomiky a jejich možností do budoucna se stabilizovat a potom růst. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku, která se týká konkrétně vaší země a také celé eurozóny a Evropské unie v dnešním kontextu zaměřenému na eh, globálně eh, znovu nastartování růstu, který je nicméně slabý. Eh, řecká ekonomika potřebuje důvěru, aby mohla znovu nastartovat růst a evropská ekonomika také potřebuje důvěru a když nestav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 Eh, situaci v Řecku, jak to nebude katastrofem pro Řecko, ale pro eh, evropskou ekonomiku. A eh, proto musíme zajistit, že najdeme řešení, která budou schůdná a dlouhodobá pro Řecko. Takže o tom my diskutujeme a o čem konkrétně. Především diskutujeme o programu, který v současné době běží, jak je dokončit, jako finalizovat do konce tohoto roku, jaké jsou žádoucí další vývoje Eh, jakou rovnováhu je zapotřebí respektovat v tomto programu. To je tedy ta otázka dohody z 22. února a víte, že tento program trvá do eh, konce června. V tuto chvíli tedy diskutujeme, tedy ne o novém programu, ale sledujeme, jak navázat na to, co se nyní děje. Eh, chci to říct nějak neutrálně, Řecko bude potřebovat eh, to, aby nadále bylo doprovázeno. Aby bylo doprovázeno ne tímto způsobem, to není nutné, nebo stejnými nástroji, ale eh, potřebuje doprovod. Aby návrat důvěry byl dlouhodobý, aby byl trvalý, aby ekonomičtí aktéři se mohli rozhodnout v Řecku v střednědobém horizontu, Eh, aby ti, kdo ukládají prostředky středatele, eh, měli důvěru v banky a aby eh, celý národ mohl žít v pokoji a klidu a mohl se věnovat práci a návratu k růstu, který velice ostře chyběl Řecku. To je tedy to, eh, co eh, bych chtěl schrnout. Řecko potřebuje eh, Rusko. Perváš Beres jako další. Merci, monsieur le ministre. Merci. Euh. Děkuji, pane ministře. Děkuji za to, že jste nám podělil o vaše reflexy toho, že to, co děláte pro Francii, děláte také pro Evropu. A vy jste v podobném duchu také říkal, že bychom se měli zamyslet nad možným vývojem měnové hospodářské unii. V té. A měli bychom se zamyslet také nad tím, jakým směrem eh, chceme jít společně, přestože možná nepřemýšlíme o změnách smluv, tak bychom se měli zamyslet nad tím směrem, kterým by se věci měly ubírat, protože bychom měli si promyslet jednotlivé etapy, které k tomu mohou vést. A na této cestě jde o otázku rozpočtové kapacity. A ta může eh, vzejít z harmonie, které by měly složeno v této debatě, která by se měla konat eh, ohledně samotného evropského rozpočtu. A mě by zajímalo, jak to chcete všechno sladit. Protože v té debatě o rozpočtu Evropské unie je otázka vlastních zdrojů. A pokud eh, chceme mít, aby eurozóna měla vlastní eh, rozpočtovou kapacitu, tak tady eh, vzniká otázka vlastních zdrojů eh, a ta bude tady na stole. Jasněji tedy, jak budeme zítra financovat více solidarity mezi Evropany. A to i včetně proto, aby zlepšili eh, svou konkurenceschopnost v světovém měřítku. Dnes proto máme investiční plán, který je tak předmětem jednání, ale je to relativně malý plán je to. Přišlo to ve správný okamžik, to ano, ale je to velmi plán, eh, malý plán a za dva roky skončí. A proto by mě zajímalo, jak bychom mohli pro eurozónu nebo celou Evropskou unii vytvořit schopnost eh, udržet si naše konkurenceschopnost, která by byla podpořena skutečným fondem pro investice. A jako třešnička na dortu se chci eh, zeptat, jak vidíte právě tu otázku vlastních zdrojů pro Evropskou unii. Ano, je to naprosto zásadní eh, debata, ale také velmi citlivá, jak se asi každý z nás uvědomuje. Už jsem to říkal, ten eh, globální rozpočtový kontext každého z našich států je velmi obtížný. Musíme eh, zlepšit rozpočtovou situaci v, každých, eh, v každé zemi a musíme si uvědomit, eh, že je potřeba také zachovat evropskou solidaritu té otázce vlastních zdrojů, které kromě těch vlastních zdrojů i nadále musíme mít i ten systém evropské solidarity. A ten horizont se blíží. A již dnes jsou eh, tady mechanismy eh, pro využívání eh, určitých zdrojů. Jsou to evropské prostředky pro provádění politiky. Dnes se můžeme zamyslet nad tím, že tady máme například fond na řešení problémů bank v rámci bankovní unie, který bude Eh, plněn těmi příspěvky od samotných bank. Takže už dnes máme eh, solidární mechanismy tohoto typu. A možná, že bychom mohli se nad tím zamyslet a u každé politiky rozvíjet podobné mechanismy, abychom jednou dospěli k eh, vlastním zdrojům, které budou dostatečně velké, aby to bylo předmětem demokratické kontroly a také to mělo reálný dopad. Takže dnes bychom měli se opírat o tuto pragmatickou vizi, kterou já zastávám, ale tento pragmatismus by neměl nikdy podkopávat dlouhodobý výhled a ambice. Thank you. Now the last Děkuji a posledním řečníkem je pan Morosan. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste hovořil o tom, že někdy je Francie popisována prostřednictvím různých kliše které neodpovídají realitě. Ale já se obávám, že teď tady eh, jsme svědky dalšího kliše, a sice, že politici mají hezká slova, ale nepřijímají eh, kroky, které potřeba dělat. Ten seznam potřebných reform pro Francii je pořád eh, velmi dlouhý a delší než to, co se podařilo v posledních letech implementovat. A proto se velmi přátelsky chci zeptat, proč je tak těžké ve Francii provádět reformy, které jsou potřebné a proč eh, jiné státy v tom byly rychlejší. Eh, tam se s dobrou vůlí eh, opravdu mm, nám všem jde o to, aby francouzská ekonomika byla konkurenceschopná, protože by to mohlo přispět k naší celkové konkurenceschopnosti. Jde také o to, aby Francie byla atraktivní pro investice. A proto se vás chci zeptat, co budete dělat pro snižování nákladů na práci, co budete dělat s rigidností pracovního trhu. V minulosti jsme často zjistili, že ta flexibilita pracovního trhu je eh, dobrým předpokladem pro investice. A potom se chci zeptat, vzhledem k tomu, že Francie má relativně vysokou minimální mzdu, tak jestli by to mohlo být příčinou pro vysokou nezaměstnanost mladých ve Francii a jestli s tím něco eh, plánujete dělat. A potom mám ještě jednu následnou otázku eh, k tomu, na co se ptala Esther de Lange, která se ptala na ty přebytky rozpočtu. Vy jste hovořil o globálním přehledu. Potřeba se zeptat, jestli nerovnováhy eh, v rámci eurozóny také hrají svou roli podle vás? Ano, nerovnováhy v rámci Unie, tedy měnové unie, ale také eh, celkové Evropské unii, eh, mají svou váhu a všichni chceme bojovat proti těmto nerovnováhám, a to i prostřednictvím dlouhodobých politik, které by měly vést ke konvergenci, například v sociální oblasti, čím odpovídám na vaši na poslední otázku týkající se minimální mzdy. Můžeme diskutovat o tom, jaká by měla být výše, jaké jsou náklady na pracovní sílu a jaké mechanismy máme pro to, abychom je snížili ale já si myslím, že by bylo dobře, může to, můžeme o tom samozřejmě diskutovat, že by bylo dobře, kdyby došlo k také ke konvergenci ve sociální oblasti, protože jsou samozřejmě i ekonomické rozdíly, rozdíly v konkurenceschopnosti, ale kromě toho jsou také rozdíly v sociální oblasti, které by se postupně při respektu svrchovanosti každého státu a kupní síly a také těch tradic mohly snižovat, protože jsou tady státy, kde minimální mzda je produktem dialogu mezi sociálními partnery, anebo tam, kde to nařídil stát eh, na centrální úrovni. A tím se dostávám k vaší první otázce. My eh, chceme zachovat naši minimální mzdu, ale přitom provádět eh, rozsáhlé reformy. Vy jste se ptal, proč je tak těžké, aby se ve Francii přijímaly reformy. A spíše bychom se měli ptát, proč eh, to Francie tak obtížně vysvětluje. Eh, možná, že jsme eh, vězni jakéhosi obrazu. Například co týká toho snižování nákon na pracovní síly, vy jste se ptal, proč to nesnižujeme, ale my to děláme, je to 40 miliard za tři roky, čtyři roky. Což by mělo umožnit francouzským podnikům zlepšit svou hospodářskou situaci a investovat. A víme, že se, ta prognoza je, že ty investice podniků zrostou o 7% v roce 2015. Možná, že to není dostatečné. A e, samozřejmě, že to možná je i můj nedostatek, že nejsem schopen to dostatečně vysvětlit. Ale e, reformy už byly provedeny, provádějí se dále a další přijdou. Vy jste se ještě ptal na e, flexibilitu na pracovním trhu a já vám chci říct, že jsme velmi Eh, výrazně zreformovali otázkou kolektivního propouštění, tedy, které, eh, kde jde o více než 10 pracovníků. Jde o to, kdy nějaké továr, nějakému podniku se daří špatně a kdy musí eh, snížit počet svých zaměstnanců. A jak se to má provádět? Ta pravidla ve Francii byla vždycky popisována jako velmi těžká, a mm, s tím, že představují velké břemeno, až jsou komplikované a tak dále. A to se změnilo. To se změnilo v dialogu e, mezi e, zaměstna, svazem zaměstnavatelů a mm, odbory. A možná, že ne všichni to úplně zaregistrovali, ale teď už e, to bylo přijato prostřednictvím zákona a celou tu situaci změnil. Možná jste zaznamenali, že kolikrát eh, to trvalo až sedm let, eh, že než se podařilo eh, zavřít nějakou továrnu, ale dnes to možné je a je potřeba na to upozorňovat a vzít to v úvahu. My tedy provádíme reformy neustále, takže mějte i tu dobrou vůli, abyste si všiml toho, že Francie je schopná se reformovat. Děkuji vám, pane ministře, za vaši přítomnost, za váš čas. Byla to velmi užitečná a zajímavá, také konstruktivní debata a hospodářský dialog. Chtěl bych poděkovat všem eh, kolegům za jejich otázky a samozřejmě pokud se reformy provádějí v rámci dialogu, tak to Eh, je přidaná hodnota a smlouvy to rozhodně nezakazují. Takže děkujeme za to, že jste nám to připomněl. Na to se někdy zapomíná v těchto debatách, ale myslím, že ty poslední údaje skutečně ukazují, že eh, jsme na dobré cestě v hospodářském oživení a můžeme také eh, uvažovat o změně zprávy a řízení v hospodářské oblasti, to si myslím, že rozhodně eh, se také pozitivně promítne na naší budoucí práci. Takže my se těšíme na pokračování hospodářského dialogu s Francií a také jsme velmi rádi, že určitě přispějete k naší další debatě o budoucnosti hospodářské a měnové unie. Další schůze bude 26. května 2015 od 3 hodin. Děkuji vám, naše zkuze zakončí.